vás i další zainteresované aktéry při vývoji této strategie. Děkuji vám za pozornost.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 na delegované nařízení komise ze dne 8. října, na provizorní systém splátek v provizorním období. Následně to, o tomto doporučení se bude hlasovat v hlasovacím bloku ve čtvrtek tento týden. Lhuta pro pozměňovací návrhy bude ve středu v 10 hodin a lhuta pro žádosti na eh, oddělené hlasování a jmenovité hlasování bude ve středu ve 4 hodiny. Eh, děkuji a nyní pokračujeme v rozpravě rozpravě o důležitém tématu eh, násilí na ženách a na jednu a půl minuty dávám slovo paní Jiménez Becerril Barrio. Eh, Děkuji srdečně, paní předsedající. Od té doby, co jsem zde v parlamentu, eh, byla mou prioritou ochrana obětí a bude tomu tak i nadále. Dnes jde o ženy, které jsou obětí násilí.